členů do výboru a mezi parlamentních delegací. To je eh, seznam, který bude součástí zápisu z tohoto jednání a já vás žádám, abyste to vzali na vědomí. Dále vám sděluji, že kolega Tadeusz Šimanský, Jacek Olgert Kurský, Jacek Vosovič a eh, Zbyněk Zobro frakce EFD vstoupili do frakce EFD s účinností k 29. Eh, prosinci 2011. Dále vám sděluji, že